hovořit anglicky a půjdeme hlasovat. Nejdříve zpráva pana Gualtieriho k eh, sběru statistických informací Evropskou centrální bankou. Eh, jedná se o eh, jednorázové hlasování po jménech. Zahajuje hlasování. The vote is closed. Has everybody... Končím hlasování. Hlasovali jste všichni? Přijato. Dále eh, druhé hlasování je zpráva paní Swinburne. Paní Swinburne, eh, opravuje se řečnice, o pravomocích Evropské centrální banky eh, v, k ukládání sankcí. Eh, nejdříve budeme hlasovat o blocích 2 až 5 a 8 až 14. Kdo je pro?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 Druhá část prvního pozměňovacího návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 6 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to bylo zcela jasně přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A to bych ráda ověřila. Zahajuji elektronické hlasování. Pozměňovacím, o pozměňovacím návrhu 7. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to budeme uh, ověřovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o návrhu komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď hlasujeme o legislativním usnesení. Po jménech zahajuji hlasování. dalším hlasování. Přijato. Třetí věc, o které budeme hlasovat, zpráva o konferenci eh, v OSN ke klimatickým změnám 2014 v Limně. Nejdříve o odstavec, eh, o odstavec 4 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, tak to musíme ověřit. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 14 ve dvou Jak První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím si, že to raději prověříme, protože to vypadá velmi těsně. To znamená, že zahajuje elektronické hlasování o 14. E, první část. Hlasování u konce. Bylo to přijato. A nyní druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ráda bych to prověřila. Takže opět elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování je u konce a bylo to taktéž přijato. Tím se dostáváme k odstavci 16, pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to zamítnuto. Nyní eh, je to zamítnuto, to znamená, že budeme hlasovat o původním textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to přijato. Odstavec 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato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 Kdo se zdržel? Ráda bych to prověřila. Takže zahajuje elektronické hlasování. Kdo je pro? Zahajuje elektronické hlasování, to samo stačí. Dobře. Nyní je hlasování u konce a bylo to přijato. A nyní, eh, dobře, eh, původní text tím pádem padá a dostáváme se k pozměňovací námrhu 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A omlouvám se, zamítnuto. Zamítnuto, omlouvám se, bylo to zamítnuto. E, odstavec 41 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Druhá část, e, kdo je proti, omlouvám se. Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to taktéž přijato. Odstavec 43, pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jednoznačně zamítnuto. Odstavec 51, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 55, pozměňovací návrh 6, kdo je pro?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 Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Taktéž přijato. A poté, po, po, eh, odstavci 60, pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 7. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se eh, zdržel? Eh, vypadá to, že to bylo přijato, ale raději to prověříme, takže zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je u konce a bylo to jednoznačně přijato. To znamená, eh, prosím, zvedejte jasně ruce. Eh, úvodní ustanovení 1. Eh, I omlouvám se, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto a není X, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to raději prověříme. Takže eh, zahajuje elektronické hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to přijato. A tím se dostáváme k hlasování o usnesení jako celku. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Bylo to přijato. A já vám všem děkuji. A nyní se dostáváme k vysvětlování hlasování a žádám kolegy, kteří nechtějí být u vysvětlování hlasování, tak aby, aby odešli, abychom mohli naslouchat těm, kteří se chtějí chopit slova. Děkuji.